Okay, colleagues, so we try and stick to the timetable and start. Maybe we can take the then before because she's already there. Sure, sure. Okay. Um, welcome back to the... In Vážení kolegové, vítám vás zpátky na výboru INTA. Pustíme se opět do práce. Teď máme aktuální informace o probíhajícím trialogu. Dva trialogy, eh, o kterých dnes budeme hovořit, eh, začne ehm, paní kolegyně, která bude mluvit o druhém trialogu ehm, nařízení o prosazování enforcement. Paní Vedren, máte slovo. Dávám vám pět minut. On la voit, mais on ne l'écoute pas. Vidíme ji, ale neslyšíme ji. Madame Vitrin? Maybe Marketa is there. Možná Marketa? No. I am actually here. Oh. Ah, ma- ano, jsem tady. Dobře. Takže informace od Markety Gregorové, dávám vám také pět minut, čtvrtý trialog e, o dvojím užití 22. září. Prosím, máte slovo, paní zpravodajko, pět minut. Thank you very much, chair. Děkuji, doufám, že mě všichni slyšíte. Zdá se, že německé předsednictví opravdu chce dokončit nařízení o dvojím užití. Za svého předsednictví to vítáme, my to chceme také. Máme teď eh, nová opatření, pokud jde o experty pro eh, dohled a potom ještě další eh, nařízení ohledně nebo pravidla ohledně vývozu v rámci jednotného trhu. Cyber surveillance items eh, je eh, termín, eh, který ehm, může být trochu problematický. Ehm, jsou tam kontroly položek, které se používají pro dohled nad elektronickými komunikacemi, ehm, takzvané DPI, Deep Package Control Equipment. A také um, chce, chce kontrolovat tzv. biometric surveillance. Před třemi dny byla zveřejněna zpráva o softwaru rozpoznávání tváří a um, také o kamerách um, vysoké definice. My jsme požádali o, o testy a důkazy ze strany Rady a komise, aby se jasně prokázalo, že budou kontrolovány i tyto položky. Uh, toto zboží a že se budou také testovat eh, opatření pro transparentnost. Brzy nás čekají technická opatření eh, k těmto testům. Musíme se ujistit, že to, co říká komise a rada, je pravda. Pokud eh, nás ujistí, tak budeme moci souhlasit. Pokud to ale rada nedokáže prokázat, tak se musíme na tu definici znovu podívat a budeme tam muset mít ještě explicitní dodání textu, například DPI a biometrika. Eh, já jsem obezřetně optimistická. Myslím si, že jsme se vydali dobrým směrem. Německé předsednictví se k tomu postavilo velmi profesionálně, takže si myslím, že jsme se vydali dobrým směrem, snad to finalizujeme a přispějeme tedy k ochraně demokracie a lidských práv. Děkuji, že jsem to mohla vysvětlit. Thank you, Kali Gregor. Děkuji, eh, paní Gregorová, za tyto informace. A už tady máme snad paní Vedren. Máte slovo. Můžete nám dát informace o pokroku, pokud jde o nařízení o prosazování. Děkuji vám, paní předsedkyně. Myslím, že dnes eh, nám, nebo mně, technologie není nakloněna. Jak bylo řečeno včera, um, týká se to druhého triologu, je to prioritní téma pro všechny instituce. Všichni si uvědomujeme, že musíme jednat rychle a musíme eh, dosáhnout kompromisu mezi institucemi. Musíme zajistit koherentnost a efektivitu. Eh, je to specifický kontext, eh, zažíváme opravdu hlubokou krizi a některé třetí státy mají určité obchodní praktiky, nesmíme být naivní, nemůžeme eh, jim dát takové prostředky, aby jednali rychle a aby šli proti mezinárodním pravidlům. Ambice eh, stojí mm, na jednotném trhu. Pokud jde o praktický přístup, tak potřebujeme pracovat podle klastru. Eh, máme čtyři klastry pozměňovacích návrhů a našich pozic. Já chci připomenout, že první se týká rozšíření pole působnosti um, pro sektor služeb a uh, oblasti duševního vlastnictví. Paní předsedkyně uh, se k tomu také vyjadřovala. Druhá věc, provizorní opatření, um, pokud tam bude jasné porušení um, mezinárodního práva, Třetí klastr, možnost parlamentu a rady eh, obratit se na komisi, aby jednala. A čtvrtý klastr, také jsme o tom už mluvili, posílení eh, kapitoly eh, udržitelného rozvoje. V rámci každého klastru vás chci ujistit, že ehm, parlament musí postupovat silně a jednotně. Zatím tomu tak není, není to dostačující. My jsme eh, připomínali, že je potřeba postoupit ku předu a že musíme být ambicioznější. Chceme eh, počítat s, komis, eh, s podporou komise, aspoň pokud jde o to rozšíření oblasti působnosti um, u služeb a duševního vlastnictví. A komise nám snad předloží kompromisní návrhy ke všem těm klastrům. Eh, jsou navržena dvě technická jednání s komisí a radou, abychom dosáhli kompromisu. A další trilog by měl být 26. října. Chci ještě zdůraznit, že ehm, proběhly eh, výměny názorů i eh, s předsedkyní von der Leyen. Vypadá to, že um, jsou tady signály v tom smyslu, že bychom měli ještě posílit naše nástroje, že bychom měli dokončit tento proces a měli bychom mít k dispozici uh, takovouto legislativu, která nás uh, ochrání. Měli bychom tedy jednat rychle, ale to neznamená, uh, že bychom měli takto podkopávat ambice a konkrétní uplatňování těchto opatření. Děkuji vám, paní Vedren za skvělou spolupráci. A teď tedy eh, akční plán pro oběhovou ekonomiku a budeme mluvit o návrhu zprávy INTA, eh, pokud jde o tento akční plán pro oběhovou ekonomiku. Ehm, je to po eh, zprávě komise z vlastní iniciativy, která byla přijata 11. března tohoto roku a já bych předala slovo naší zpravodajce paní Sveně Hán, která představí návrh stanoviska. Prosím, dávám vám slovo, máte pět minut. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážení kolegové, vážení zástupci komise, jak víte, Neměli jsme, eh, měli jsme dost omezenou délku, takže jsme se chtěli zaměřit na ty věci, které jsou v pravomoci našeho výboru. Obchod je klíčový pro to, abychom zajistili udržitelnost eh, a podpořili oběhovou ekonomiku. Myslím si, že je důležité, aby eh, naše ekonomika zajistila dlouhodobou udržitelnost dodavatelských řetězců a měli bychom jaksi odpojit hospodářský růst od využívání strojů. Posílení oběhové ekonomiky ehm, může ehm, pomoci využívání určitých materiálů ehm, a sní, pomoci snížit závislost na těchto materiálech a díky tomu také dosáhneme cílu strategické autonomie. Další věc, která je důležitá, je zaměřit se na společné standardy a právní definice odpadu a recyklace, protože toto jsou zatím nejasné definice a je to překážkou Potom dodavatelské řetězce a přístup k trhu, to je také důležitá věc. E, kap, silné kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji by měly obsahovat odkaz na oběhovou ekonomiku, ale měli bychom se na to dívat e, průřezově skrz všechny sektory u všech obchodních dohod. Nemělo by to být e, jenom v rámci těch zmíněných kapitol. Také bychom měli posoudit dopad jaký to bude mít, když budeme eh, zvyšovat objem recyklování v EU. Některé eh, země ehm, vyváží suroviny eh, a hm, závisí na dovozu odpadu. Když v EU navýšíme objem recyklace, tak to znamená, že tito naši partneři už se daného procesu nebudou účastnit. Ale samozřejmě to neznamená, že bychom neměli podkupávat snahu o recyklaci. Evropská unie by samozřejmě měla podporovat své obchodní partnery, aby začali stále více používat oběhovou ekonomiku. Tady máme v podstatě zásad, základní koncepty a dále bychom chtěli zacházet do větších podrobností a ty koncepty ještě rozpracovat. Například eh, specifická opatření v jednotlivých sektorech, eh, odkaz na textilní strategii, a také dále e, ještě propracovat otázku e, zvláštních potřeb některých malých a e, středních firm. A chtěli bychom také zdůraznit potřebu spolupracovat na mezinárodní úrovni, tak abychom zajistili rovné podmínky a to globálně. Také bychom měli věnovat zvláštní pozornost tomu, aby oběhová ekonomika byla součástí strategie pro Afriku. Toto ehm, bylo tedy stručné představení. Těším se na eh, připomínky našich kolegů a na výměnu názoru tady. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně. A nyní dáme slovo stínovým zpravodajům, pan Hansen za EPP. Eh, vlastně nejsem já stínovým zpravodajem, ale pan Nistor, nicméně já jej zde zastupuji vítáme. Mm, většinu návrhu paní Hán souhlasíme, že bychom měli méně spolíhat na dovoz eh, surovin. Mm, nesmíme zapomínat na environmentální otázky a snižování emisí. Je potřeba přispívat, ehm, abychom měli udržitelný dodavatelský řetězec a taky nesmíme zapomínat na bezpečnostní opatření. K bodu 2 Evropská unie by měla vést globální úsilí v oblasti kruhového hospodářství, ale zároveň musíme také spolehat na standardizaci na mezinárodní úrovni abychom eh, nějakým způsobem nepodkopávali konkurenceschopnost evropských společností. Takže tady musíme zapojit regulační systémy, tak abychom překonali problémy, ke kterým dojde v oblasti bezpečnosti, obchodu, světového kruhového hospodářství. U bodu 5 myslíme si, že jakékoliv dodatečné administrativní zátěže e, je potřeba jim za každou cenu zabránit, při nejmenším pro malé a střední podniky, nebo hlavně pro malé a střední podniky. Potom tedy máme také dohody s Mexikem a Novým Zélandem. E, jako alternativu bychom mohli použít nástroj SAJAS, abychom lépe monitorovali Mm, efektivitu eh, využívání zdrojů i v eh, sektorech služeb a Doufáme, že většina našich návrhů se dostane do té finální zprávy. Děkujeme paní Hánové za eh, skvělou práci, kterou odvedla. Děkuji, pane Hansene, za SAD Mia Petra Kumpula 3. Děkuji mm, podpora kruhového hospodářství a oddělení produkce od stále nového využívání nových surovin je obrovsky důležité. Kruhové hospodářství je oblastí, kde geopolitika se pojí s udržitelností. Tady jde samozřejmě taky o řadu strategických eh, surovin. Eh, komise vydala svoje sdělení ohledně kriticky důležitých surovin. E, tady samozřejmě upozorněme zejména na nespolehlivé zdroje e, ze zemí mimo Evropskou unii. Pro nás je obrovsky důležité posílit evropskou strategickou autonomii. Tady v obchodních dohodách bychom měli podporovat e, dovoz surovin se spolehlivých zdrojů, ze spolehlivých, ze spolehlivých zemí. Také je potřeba snížit naši závislost na těch nespolehlivých zdrojích. Produkty musí být navrhovány tak, aby recyklace byla možná i mezinárodně a proto potřebujeme úzkou spolupráci na produktových standardech na mezinárodní úrovni. Potom v těch kapitolách DSD musíme spolupracovat na podpoře recyklování a dalších aspektech kruhového hospodářství. co se týče tedy těch standardů, jak evropských, tak mezinárodních, měli bychom ustatnit přijetí takovýchto standardů i v rozvojových zemích. Naše trhy by měly být otevřeny jejich vývozům a je to, má to strategický význam. Potřebujeme také využívat ty naše programy Aid for Trade a další, abychom podpořili kruhové hospodářství. Vítám dobrý návrh paní Hán. Děkuji. Nyní má slovo na dvě minuty paní Anna Kavacíny, prosím. Děkuji mnohokrát, děkuji zpravodajce za skvělou práci. Můžeme souhlasit s většinou věcí, které jsou ve stanovisku a mám ještě dodatečné návrhy. EU je na cestě ke kruhovému hospodářství, to je dobré. Já vítám, že i předsedkyně von der Leyen zmíní, zmiňuje kruhové hospodářství téměř ve všech svých projevech. Je to hlavní pilíř eh, to zelené dohody, Green Deal a musíme se vzdálit závislosti na využívání eh, surovin stále nového nových a nových surovin, je jasné, že potřebujeme kratší a odolnější dodavitelské řetězce. Na to upozornila i globální pandemie. Měli bychom jasně říci, že v našich eh, obchodních dohodách existují určitá pravidla, která ale nebrání eh, dobré legislativě v oblasti kruhového hospodářství. Taky je potřeba přizpůsobit evropskou strategii v oblasti surovin. Musíme se ještě více zaměřit na kruhové hospodářství a my tedy žádáme eh, reakci i od komise. Tak je velmi důležité, když se podíváme na to, co se děje například v, ve výboru pro vnitřní trh, a pro spotřebitele. Já jsem tam eh, s eh, pravodajkou pro toto téma. tam se upozorňuje na to, aby vlastně kruhové hospodářství a ta opatření platila i pro vývoz a dovoz. Musíme zajistit, že produkty, které dovážíme, mají delší um, dobu, kdy je možné tedy používat životnost. A potom máme otázky, jako je například dohledatelnost, traceability těch produktů, Už tady byla zmíněna otázka odpadu a recyklování. Ono to není úplně jednoduché téma, protože na jedné straně je potřeba eh, zajistit, že recykla, k recyklaci dochází, že se s nimi obchoduje a tak dále. Ale eh, určitě jste viděli fotky z Afriky, kde se třeba dostává náš elektronický odpad a eh, buď se to tam někde povaluje, nebo s tím děti různě běhají po ulicích. Eh, takže na tyhle věci si musíme dát pozor, aby se to jenom tak nevyváželo někam, abychom to prostě eh, neposílali do jiných zemí. Ještě jednou děkuji zpravodajce za dobrou zprávu. Pan Buržoa nahradí pana Zahradila za EKR. Děkuji. Ano, vystupuji tedy za pana Zahradila, který se omlouvá, protože se nemůže účastnit této debaty. Děkuji paní zpravodajko za návrh. Některé z vašich návrhů můžeme podpořit, jako snaha dále podporovat spolu s partnery v obchodních dohodách ehm, kruhové hospodářství, taky podpořit eh, implementaci a vymáhání. Ale máme některé otázky. Za prvé, nedostatek mezinárodních evropských standardů ohledně kvality odpadu. Tahle ta otázka, vlastně tady není problém nedostatku definic, definice už existují, jak pro odpad, tak pro recyklaci máme k tomu směrnici, ale nedost, existuje nedostatek infrastruktury pro zajištění eh, kvalitního sběru. Eh, potom máme také požadavky kruhového hospodářství ve všech dalších dohodách o volném obchodu. Mohli bychom eh, s tím mít ale problémy s eh, obchodními partnery. Ona by to neměla být povinnost pro všechny budoucí dohody o volném obchodu, ale měli bychom vždy rozhodovat případ od případu. Tam samozřejmě půjde o míru ambicí a možnosti, eh, jaké mají jednotlivé země. Dále se těšíme na kompromisní návrhy. Děkuji. Děkuji, pane Buržova. A poslední stínový zpravodaj je pan Helmut Scholz. Prosím, máte slovo. Paní předsedkyně, vážení kolegové, ano, já chci poděkovat naší zpravodajce za odprezentování velmi dobré a zajímavé tedy zprávy, nebo spíše návrhu stanoviska. Naše pravidla k počtu slov eh, v těch stanoviscích jsou omezená, takže chápu, že tady se dostane eh, do, do toho finálního textu omezený počet pozměňovacích návrhů. Ale my potřebujeme, abychom tedy uplatňovali eh, využívání zdrojů důsledně, Mm, došlo tady ke spoždění eh, způsobený, způsobenému ehm, covidem. Eh, podívejme se třeba na Lucembursko, které dosáhlo s, svého limitu využívání zdrojů už 16. února, takže nový akční plán eh, je potřeba, abychom to vzali od podlahy. Musíme ten koncept kruhového hospodářství vzít jako eh, takový poput k opravdovému přepracování našich způsobů produkce. Protože jinak nedosáhneme svých stanovených cílů do roku 2030. To, co komise předložila, je trošku vágní. Vy se věnujete otázce regulovaný, regulované kvality eh, odpadu. Já jsem eh, navštívil třeba Ganu, a Anna už to zmínila, jak e, lidé e, vlastně tam se snaží rozmontovávat různou, e, různé elektrické, elektronické zařízení z Evropy a snaží se z toho dostávat ty suroviny. Musíme zabránit i vysokými pokutami tomu, aby někteří lidé zneužívali tohoto procesu pro vlastní obohacování Kromě toho také potřebujeme mít nějaké pobídky pro úspěch eh, produktů kruhového hospodářství. Ale jak jsem se ponaučil v Ganě, tak je potřeba nastavit jasný systém, který bude kontrolovat celý dodavatelský řetězec. A musíme tedy přemyslet nebo znovu promyslet náš přístup k tomu kruhového hospodářství. Musíme samozřejmě se o to snažit eh, spolu s našimi obchodními partnery. To, je, to má moji naprostou podporu. Eh, potom jsme musíme zavést myšlenku eh, kruhového hospodářství i do reformy VTO. Chtěl bych také zdůraznit, aspekt odolnosti, ten je potřeba, aby byl zaintegrován do toho akčního plánu. Potřebujeme odolné řetězce, odolný pracovní trh, tak abychom eh, ochránili i naše životní prostředí. V tom souhlasím s kolegy. V Evropě Vlastně eh, tohle tedy platí, eh, ta všeobecná opatření by měla platit i v Evropě, i v, naši, v zemích našich partnerů. Eh, tady bychom tedy měli třeba podávat zprávy, tedy nejenom lokálně, ale i globálně. Děkuji. A na, nyní dávám slovo zástupkyni komise, paní Emanuel Mayer. Good uh, morning, chair lady. Dobré dopoledne, dámy a pánové. Ráda bych eh, poděkovala výboru INTA, eh, že se zabývá obchodní dimenzí ačního plánu pro cirkulární ekonomiku. Je to pro nás velice důležité, protože cirkulární ekonomika nebude skutečně cirkulární, pokud eh, nebudeme uvažovat také v globální i lokální dimenzi. A to reflektuje náš akční plán pro cirkulární ekonomiku, který se odkazuje také v mnoha bodech na obchodní politiku. Jsou zde zavedeny také mnohé další aspekty, které se týkají vývozu odpadů z Evropské unie. Velice energicky a jasně se k tomu vyjádřila předsedkyně komise von der Leyenová, přičemž tedy řekla, že bychom neměli takto ohrožovat jiné země a spíše se soustředit na možnosti recyklace u nás v Evropské unii využívat odpady jako vstupní suroviny a tím eh, ulevit eh, tomu problému eh, nadměrného naužívání zdrojů. My tedy souhlasíme s tím, že cirkulární ekonomika znamená také snížení tlaku na využívání nových zdrojů. Dále chceme nadále pokračovat eh, na normě o kvalitě evropských odpadů. A také pracujeme na směrnici o eh, převozu obalů, převozu odpadů, promiňte, eh, což má také vliv samozřejmě na zpracování odpadů, transformaci sekundárních materiálů a tak dále, ale Řeší se tam také ona externí dimenze. My pracujeme ve velkém měřítku také s mezinárodními partnery v kontextu Bazilejské konvence ve věci eh, přepravy nebezpečných a jiných odpadů. A budeme toto eh, řešit eh, na globální úrovni, eh, spíše než, že bychom to jako dosud se spolehali pouze na jednotlivé smlouvy o svobodném obchodu. Také víme, že dodavatelské řetězce mají velký význam při formování ekologických dopadů a ekologické stopy. No a eh, vítáme jakékoliv připomínky, které se týkají udržitelné konstrukce výrobků, udržitelného designu výrobků eh, v první řadě. K tomu máme směrnici o ekodesignu a tady eh, je třeba, abychom se výrobky zabývali nad rámec jejich energetické účinnosti. A to samozřejmě také souvisí s obchodem. Nechtěli bychom nikterak nikoho diskriminovat a naopak chceme zajistit stejné podmínky pro třetí země a jejich výrobky. Chceme tedy, aby také jejich výrobky byly udržitelné a mm, nemuseli jsme se s nimi zabývat v rámci hospodaření s odpady. Chceme tedy toto řešit eh, možnými legislativními eh, návrhy, které opět budou mít vždycky mezinárodní dimenzi. Eh, já tedy už nechci dále zdržovat a chtěla bych na závěr říci, že chceme nadále pracovat na ustanoveních, eh, která se budou týkat cirkulární ekonomiky a budou učená k zapracování do našich eh, smluv o eh, svobodném obchodu, jak se tomu stalo už v případě Nového Zélandu a Austrálie. Jsme přesvědčeni, že využívání obchodních Eh, kanálu de facto pomáhá vnášet tuto problematiky také problematiku na environmentální fóra a podobně. Zaměřujeme se zejména na Afriku v kontextu nového partnerství mezi EU a Afrikou. Eh, děkuji vám za pozornost a samozřejmě jsme vám v dispozici, eh, pokud budete mít konkrétní otázky k věci. Děkuji vám. Děkuji vám, eh, paní eh, Mé. A nyní se ptám paní zpravodajky Hán, zda chce si vzít slovo na závěr. Děkuji kolegové, děkuji také komisi za zpětnou vazbu. My jsme rádi, že tento návrh eh, se těší všeobecné podpoře. Zazněly tady konkrétní nápady, které jsou vítány a také otázky, jimiž bude třeba se zabývat. My jako obchodní výbor eh, samozřejmě se budeme zabývat eh, tou mezinárodní dimenzí, tedy jako výbor pro mezinárodní obchod. A měli bychom tedy podporovat to, aby recyklace byla bezpečná nejenom u nás, ale také provádí se jinde a e, také bychom chtěli zabránit vyvážení odpadů tam, e, kde e, se s odpady nezachází se stejnou citlivostí jako u nás. My chceme samozřejmě eh, rozšiřovat eh, prostor pro vaše komentáře a eh, pro živou debatu. Děkuji vám, paní, předsedaj, paní zpravodajko, a chtěla bych připomenout, že termín pro podávání pozměňovacích návrhů je 30. září 17. hodina a dále se tím budeme zabývat 10. listopadu. A tím se dostáváme k dalšímu bodu a to jsou monitorovací skupiny a jejich činnost. E, to se bude týkat e, tedy zpráv, které e, předložili v červnu, některé se mezi tím už sešly. 14. července to byla monitorovací skupina pro Jižní Koreu a dávám slovo zpravdajce Šodajné Macherové. Děkuji. 14. Eh, července se konala naše druhá schůze a eh, zahájili jsme výměnu eh, výměnu tedy s zástupci komise. Šlo nám o ratifikace čtyř dosud neratifikovaných konvencí Mezinárodní organizace práce. To je dlouhodobý problém, ale konečně se začal hýbat. Jak již bylo řečeno, z korejské strany po volbách v Dubnu došlo k pozitivnímu vývoji a v červenci eh, nová vláda eh, schválila návrhy na ratifikaci tří z těchto konvencí a nový parlament by toto měl ratifikovat. Týká se to svobody schromážďování, združování, kolektivní smlouvy a nucené práce. Eh, samozřejmě, že COVID-19 měl eh, negativní vliv, eh, bohužel také zemřel předseda. My tady očekáváme 8. října další zasedání a doufáme, že tedy budeme mít pozitivní výsledky. Také s paní Hinderes DG Trade jsme se setkali a dostali jsme tedy debriefing z eh, leaders meeting z června eh, s Koreou. Já jako zpravodajka pro Koreu toto budu nadále úzce sledovat a nadále chceme pokračovat monitorování až do konce roku. Děkuji paní Schleinemacherem a nyní monitorovací skupina o pravidlech VTO v elektronickém obchodu. Ta se sešla 14. července a včera 23. září a nyní prosím o nejčerstvější, nejčerstvější informace pane Kumpul Natry. Ano, my jsme měli eh, moderovací skupinu po obou setkáních eh, a Došlo k předložení několika nových iniciativ a na menších formátech před plénem došlo eh, k jejich prodebatování. Eh, je zde cíl, aby naše jednání eh, pokračovaly takovým tempem, abychom měli konsolidovaný návrh textu do konce roku. Také jsme se setkali s spotřebitelskou organizací BEUK, kde bylo řečeno, že v digitální obchodu je třeba posílit mezinárodní obchodní pravidla. Některé třetí země stěžují transfer dat ze svých území do EU a to není dobré. Také tady máme eh, další eh, praxe třetí země. Některé tedy žádají o to, aby eh, jim byl zpřístupněn zdrojový kód elektronických aplikací. My samozřejmě chceme, aby evropský spotřebitel byl lépe chráněn v online shopech, které sídlí eh, v jiných zemích, ve třetích zemích. Ehm, dá se říci, že dnes eh, to týká hlavně Číny a zde více než 60 produktů, které se zde nakupují, nesplňují naše kritéria. Eh, včera na monitorovací skupině jsme slyšeli od komisaře o plenárním zasedání, eh, které se týká, eh, chystá eh, ještě září. Dále příslušné tady texty inventarizace dostali členové VTO. Náš dokument už má tvar budoucí finální dohody, ale některé kapitoly je třeba ještě zjednodušit dopracovat. Další dokument, který bude inventarizační, by také měl vzniknout na podzim a ve formátu menší skupin před plenárním zasedání VTO. Neměli bychom nicméně podceňovat to, že se tedy podaří snadno dosáhnout dohody, protože máme eh, řadu desítky členů VTO, kteří mají jiné zájmy. Eh, dále, eh, pokud se týče industrializace, tak tady jsme vyslechli mnoho obav a došlo tedy k tomu, že e-commerce by neměla být v rámci VTO, která nepožívá dostatečné důvěry. Mnozí členové monitorovací skupiny eh, pochopili tyto obavy, ale v podstatě bylo řečeno, že neexistuje žádný alternativní, eh, žádná alternativní eh, možnost a nabídka. Ano, děkuji za tento briefing a poněvadž my jsme od posledního debriefingu měli dvě zasedání za zavřenými dveřmi 15. Eh, července a potom eh, v září. Eh, tak tady bych požádal zpravodajku paní Samiu Rafaelu. Um, děkuji vám. Ano, proběhly dvě monitorovací skupiny 15. července a potom 3. září 15. července paní komisařka Urpilainen informovala členy o aktuálním stavu, pokud je o vyjednávání postkotonu. 95 textu mm, bylo odsouhlaseno, takže um, i když tady máme ještě eh, vyři, když tady máme vyřešené uh, některé sporné otázky, uh, především co se týče uh, migrace, návraty, readmise, um, tak a ještě další reprodukt další téma reproduktivní práva, to jsou problematická témata. Komisařka eh, se rozhodla, že budeme mít tři regionální eh, schromáždění, které nahradí předchozí formace. Ehm, komise eh, chtěla zachovat tuto formaci, ale rozhodla se, že ehm, ten nový institucionální rámec ještě není schválen ze strany Rady. A proto komise navrhla kompromis tři regionální schromáždění na úrovni ACP. Řada členů eh, vyjadřila určité obavy, eh, mluvila o tom, že je důležité ještě posílit demokratický přeskum budoucí dohody. Také se hovořilo o migraci, politickém dialogu, dobré zprávě a řízení a financování. 3. září eh, ambasador Toga Um, dále předseda um, centrální nego, centrálního negociačního týmu ACP uh, eh, vyjádřil uh, své názory eh, za ACP, pokud jde o určitá témata, um, migrace, nediskriminace a další témata, také úloha občanské společnosti, multilateralismus a regionální organizace. Je potřeba posílit parlamentní rozměr budoucí vědané dohody. A zástupce ACP také hovořil o tom, že e, se nevyšily určité problémy týkající se e, parlamentního schromáždění. Doufají ale, že se to všechno finalizuje do konce roku. Děkuji. Děkuji, Samiro. A poprosím vás ještě o informace o monitorovací skupině e, k Chile. A um, víme, že um, Matthias Jorgensen eh, poskytl informace členům, pokud jde o modernizaci dohody eh, o obchodu. Eh, hlavní vyjednavač EU přišel s informacemi, pokud jde o vyjednávání modernizace obchodní dohody z EU Chile. Bylo to sedmé kolo vyjednávání, proběhlo v květnu a došlo k velkému pokroku u řady kapitol, ale mám velké obavy, u některých kapitol, kde nedochází k pokroku, od podniky potom mají problém s předvídatelností. Posouzení e, dopadu e, dohody o modernizaci bude, ta dohoda asi bude mít e, docela mírné dopady, ale přinese také řadu výhod, které není možné kvantifikovat. Právní jistotu, E, práva pracovníků, e, genderová rovnost, udržitelnost a lidská práva, což vzbuzuje naději. Další kolo proběhne od 29, 28. září do 6. října. Já to budu velmi pečlivě sledovat a vím, že už nemám čas, takže potom se vám e, vyjádřím zase, až se jednání vyvine. Děkuji. Teď otázka modernizace energetické charty říká paní předsedkyně. Oh, okay. Here we go. Sorry. My apologies. Omlouvám se, omlouvám se. Teď Mercosur, monitorovací skupina k Mercosuru, která se sešla 17. července. Máme tady uh, pana Jodyho Kaněse jako zpravodaje. Máte dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně to je opravdu velmi důležité a politické téma Mercosur. Tato monitorovací skupina byla opravdu relevantní. 17. července proběhla třetí zasedání této monitorovací skupiny a proběhla výměna názorů, pokud je o definitivní hodnotící zprávu. Šlo o hodnocení dopadu udržitelnosti pokud jde o vyjednávání EU a Mercosur, příslušná do, obchodní dohoda. Má to velmi dlouhý oficiální název. Ehm, byly tam eh, přítomné příslušné eh, vyjednávací týmy, ehm, také zástupci London School of Economics. Eh, Zveřejněna to bylo 8. července, byla použita metodologická analýza a dost rozsáhlý proces veřejných konzultací. Cílem bylo eh, posoudit dopad takovéto dopa- dohody ekonomické, eh, ekologické, společenské a další dopady. Zaměřovali jsme se také na klíčové zemědělské sektory a na další oblasti, například eh, sektor mléka, hovězího masa, farmaceutické produkty, chemické látky, elektronika, vozidla a finanční služby. Ve zprávě se zmínili hlavní závěry této analýzy. Um, um, zmiňovaly se tam um, důsledky, které by to mělo na ekonomiku jak EU, tak eh, Mercosuru, eh, ať už celního nebo necelního charakteru. Například eh, vývoz mléčných produktů, tam bylo zmíněno 21%, u alkoholických zmiňovaly se tam alkoholické produkty eh, a další sektory. U elektroniky by došlo k navýšení například o 100%, eh, eh, co se týče vývozu. Dále se budou konsolidovat bilaterální mechanismy dialogu. To je také klíčový nástroj pro to, abychom mohli posílit náš vliv v daném regionu. Eh, otázka deforestace a životního prostředí, to byl klíčový bod. Eh, zpráva obsahuje analýzu dopadů ehm, i na pra- lidská práva, eh, ekologická nebo živ- krize, krize životního prostředí ehm, a potom také otázka zvyšování emisních plynů. Pokud jde o deforestaci, máme zkušenosti z období 2004 až 2012 kdy došlo k velkému snížení asi o 83% deforestace, um, došlo k 60% navýšení zemědělské produkce. Takže musíme se podívat na uh, návaznost deforestace a um, zemědělské produkce. Prokázalo se, že tam není přímá návaznost, ale uh, zároveň si uvědomujeme, že jsou tady ještě další faktory, Závisí to také na konkrétní environmentální politice, například politice deforestace, tak jak jsme to viděli v tom období 2004 až 2012. My to velmi pečlivě sledujeme, je to opravdu relevantní téma, eh, je tam řada obsahu, řada dat a ty diskuze jsou velmi relevantní. Potom jsme se také podívali na doporučení pro domácí politiku, pro země Mercosuru. Jsou tam určité výzvy, eh, které dohoda sebou přinese. Každopádně do budoucna eh, se budeme zabývat citlivými tématy, proběhne politická diskuze, veřejná diskuze a ehm, cílem bude ehm, pro, jak si konstruovat politické argumenty, které povedou k úspěšnému dokončení. Děkuji vám. Teď monitorovací skupina pro Spojené království, ta se sešla 3. září a dávám slovo zpravodaji. Máte také dvě minuty, pan Kristof Hansen. Děkuji vám, paní předsedkyně. Toto je také jedna z nejdůležitějších agent, které máme právě na stole proběhla výměna názoru 3. září před osmým kolem vyjednávání, eh, které eh, proběhlo po sedmém kole. Eh, mluvilo se o obchodu se službami a zbožím, také o rovných podmínkách a obecně o atmosféře, ve kterých ta vyjednávání probíhají. Měli jsme docela velké obavy, co se týče časového harmonogramu, ale teď už to není žádná novinka. Navíc eh, Spojené království se rozhodlo, že um, ehm, podkopá to vyjednávání um, přijde vlastně s opatřeními, která jdou proti eh, mezinárodnímu právu, takže vlastně si říkáme, eh, o co jim vlastně jde. Chtějí nás provo- vyprovokovat k tomu, abychom nějakým způsobem um, pozměnili ta vyjednávání, zastavili ta vyjednávání, aby eh, řekli, že to byla EU, která vedla k no dealu, nebo je to nějaká šílená strategie, um, kterou používal například Nixon, aby lidé uvěřili, že um, jak si um, otevře rozbožku atomové bomby. Uh, Každopádně Brexit bude mít negativní dopady na obě dvě strany a zvlášť v době pandémie, eh, kdy dochází k mm, zpomalení ekonomiky. Myslíme si, že je jasné, že Evropská unie nikdy neodejde od vyjednávacího stolu, to musím říct jasně. A myslím si, že bychom měli jaksi přestat tady s těmi hrátkami a měli bychom vyjednat dohodu do konce října. My každopádně budeme eh, stát za naším vyjednavačem Michelem Barnierem, ten má naši plnou podporu. A ještě bych vás odkázal na prohlášení koordinační skupiny pro Spojené království z 11. září, kde zdůrazňujeme ehm, tato témata a také naši podporu Barnierovi. Eh, implementace eh, dohody o odchodu Spojeného království je podmínkou pro to, aby parlament podpořil jakoukoliv dohodu a pokud eh, bude porušena dohoda o odstoupení Spojeného království z EU, tak nic nepodpoříme. Pokud chceme dosáhnout dohody, tak čas běží velmi rychle, abychom vše řádně přeskoumali, abychom si mohli všechno pečlivě pročíst, nebo snažíme se o to všechno si pečlivě pročíst. Zdá se, že britský parlament to nedělá, nepřečetl si tu dohodu z června. Pro nás je velmi důležité, že potřebujeme ten text do konce října, abychom se jim mohli zabývat. Navíc ehm, nesouhlasíme s tím, že ta eh, opatření IMB, ehm, že to je v rukou svrchovaného parlamentu Spojeného království. My jsme také svrchovaným parlamentem a e, je jasné, že budeme e, pracovat jinak než e, britský House of Commons. My si to všechno pečlivě prostudujeme a budeme k tomu mít velmi pečlivé poznámky a popíšeme naše obavy. Další zasedání společného výboru proběhne příští pondělí. A brzy také budeme muset eh, zorganizovat novou monitorovací skupinu. Děkuji vám. Mr. Hansen, Děkuji, pane Hansene. Teď mám ještě monitorovací skupinu z USA, která se setkala 9. září. Spravodajem je pan Lange, který zde dnes není, ale já vám eh, mohu podat zprávu, že eh, tedy jsme dostali zprávu o eh, těch proběhlých jednání od pana Ruperta Schleigelměcha, který tady byl dnes dopoledne. Paní Cecila Badí hovořila taky o extratoriálních efektech eh, amerických sankcí. Takže tím končíme dnešní část zasedání a vrátíme se zpátky v 16.45 a začneme Eh, tajným jednáním in camera. Děkuji.